Dear colleagues, dear... Milí kolegové, milí hosté, dovolte, abych vás přivítal na našem odpoledním zasedání. Než zahájíme slyšení na téma návrh interinstitucionální dohody o zlepšení tvorby právních předpisů, Řeknu vám o tom, co rozhodli koordinátoři ve výboru Jury. Za prvé, co se týkalo jmenování zpravodajů, paní Ferrara se bude věnovat zbavení imunity Floriana Filipa z INF a to v souvislosti s jeho stíháním. Paní Hautala bude zpravodajkou na zbavení imunity pana Česlav Šeker, pana Česlava Šekerského. Na jeho žádost to bude spojeno s dřívějším podobným případem, takže se to bude projednávat jenom jednou. Paní Hautala také bude zpravodajkou pro stanovisko implementace Eh, úmluvy OSN o právech osob s znevýhodněním s přihlédnutím k UNCPRD, výboru UNCPRD. Také se bude vypracovávat zpráva z vlastní iniciativy ke zprávě komise o Evropském parlamentu, rady, o kompenzacích eh, eh, offshoreových operací na bázi článku 39 směrnice 2013 lomeno 13. Koordinátoři se dohodli, že se bude pořádat v lednu roku 2016 workshop s národními parlamenty týkající se dvou návrhů k nahrazení CECL. Jeden bude onlineového online prodeje zboží a onlineový prodej digitálního kontaktu. Koordinátoři se také shodli na tom, že pozvou ombudsmanku na jedno z budoucích zasedání tohoto výboru. Koordinátoři se dohodli, že ústní otázky týkající se eh, ochrany v nejlepších zájmů dítěte napříč Evropou se připraví pro listopad 2015 pro plenární zasedání. Koordinátoři se také rozhodli, že na pořad jednání zasedání výboru na 12. listopad zařadí bod ženy ve správních radách. To by se mělo týkat potom prosincové rady. Tady by měl být, mělo být přizváno lucemburské předsednictví a budoucí nizozemské předsednictví. Členové výboru FEM také budou pozváni. Koordinátoři se shodli, že přednesou ústní otázku. změní této otázky ještě bude eh, upřesněno písemnou procedurou došlo k dohodě zorganizovat eh, v novém roce akci, kde bude eh, poradní mise EU pro reformu občanského sektoru na Ukrajině, EU AM Ukraine Mission, což jsou klíčoví hráči v justiční reformě na Ukrajině. Budou pozváni klíčové osobnosti z ukrajinské i unijní strany a paní Delvo bude řádným členem paní Komody Nikača, paní Anderson budou náhradníky pro IMPL e pracovní skupinu o trhu práce a dopad na digitalizaci, robotiku a umělou inteligenci tak to jsou rozhodnutí našich koordinátorů. A nyní bych vás tedy chtěla přivítat k prvnímu bodu odpoledního jednání spolu s výborem pro ústavní záležitosti, výborem AFKO a paní Danutou Hübner, která je předsedkyní tohoto výboru. Jí bych teď rád předal slovo, aby nás pozdravila a přivítala. Děkuji. Nemáme tady řečníky z AVKO, proto budu také hovořit i o substanciálních věcích. Pravděpodobně víte, že stávající dohoda o eh, práv, tvorbě právních předpisů eh, už je v běhu několik let. Víme, že v době, kdy to začalo, byla Evropa zcela jiná. Bylo to ještě před velkým rozšířením, v roce 2005 bylo to před krizí, která vedla k mnohým reformám, především v Evropě zprávě. Máme tady roli Evropského parlamentu, komise, ty role byly rozšířeny o nové kompetence to znamená, v posledních letech došlo k velikým změnám v tom, jak funguje Evropská unie. Proto je pro naše výbory tak důležité dosáhnout interinstitucionální dohody o zlepšení tvorby právních předpisů. Je třeba to eh, revidovat. Parlament opakovaně tu revizi požadoval ta dohoda se týká bodů zcela zásadního významu. Většina těch bodů je relevantní pro celý Evropský parlament, proto Koleda Svoboda a já jsme akceptovali fakt, že by se to mělo odehrávat na nejvyšší politické odpovědnost eh, úrovni v tomto parlamentu, aby ta dohoda skutečně byla platná, ale výbory Jury a Avko hrají důležitou roli a měly by být co nejintenzivněji propojeny s celým tímto procesem jednání. Produkovali jsme dokumenty z pověření našich výborů, které reprezentují stanovisko našich výborů. Je zjevné, že Pavel Svoboda, výbor Jurik, ním odpovědným výborem velice pilně pracují na té dohodě a také výbor AFKO který má kompetenci v interinstitucionálních vztazích a má kompetenci v implementaci smluv a v posuzování dopadu a také máme kompetenci v některých aspektech, podrobných aspektech kterým um, se věnujeme v rámci této interinstitucionální dohody, jako je lepší spolupráce v legislativním procesu, především s přihlednutím k interinstitucionálnímu programování a plánování, hlavně víceletý program je pro nás důležitý a e, z těch e, slyšení, která zatím proběhla s Kim Verhofstadtem, který je šéf vyjednávačem, jsme viděli, že ten tenor těch diskusí se směřuje k dohodě, který rozšíří, která rozšíří interinstitucionální program, aby se neplánovalo a propojovalo víceleté plánování. My ve výboru AFKO máme v zodpovědnosti také monitoring interinstitucionální rovnováhy procesu přijímání rozhodnutí, kompetence různých institucí, především co se týká implementace principu rovného přístupu mezi parlamentem a radou. Chci připomenout, že už desetiletí tady je ten zvláštní druh konfliktu mezi parlamentem a radou komu, tak říkajíc, patří komise, jakým způsobem dosáhnout rovného přístupu ze strany komise. Také hrajeme roli i v jiných institucionálních principech, jako je transparentnost, jasnost, vstřícnost vůči občanům. Takže také máme pocit, že tohle je velice důležitá dimenze té nové dohody. Někdy se naše kompetence překrývají s kompetencemi výboru jury, to je v principu legality, vlády práva a implikace pro tvorbu, lepší tvorbu právních předpisů. Doufáme, že výbor AVKO může přispět svým dílem k této primární kompetenci výboru jury. Dále je to otázka subsidiarity a pro, proporcionality, které jsou dnes hodně projednávány. Také bychom rádi viděli zlepšení tvorby právních předpisů, aby to nebylo chápáno jako méně regulace, jenom méně regulace, protože také vidíme, že my jako Evropská unie Ehm, nemá teď ehm, na starosti jenom stahovat návrhy, které už byly předloženy. Je to také otázka alternativních ehm, předpisů, omezení administrativního břemene, ale zároveň se jedná i o pozitivní agendu, protože když přijímáme rozhodnutí, demokratickým a transparentním způsobem, tak tahle legislativa je potom nutná pro důležité věci, aby jednotný trh lépe fungoval, aby lépe fungovala zpráva Evropské unie, aby lépe fungovala eurozóna, aby byla lepší ochrana práv občanů a aby bylo možno podpořit ekonomický růst a větší míru sociální spravedlnosti. Takže rádi bychom viděli, aby byla vážně brána i substance. Proto tady máme tu novou spojenou akci různých institucí za účelem zlepšení tvorby právních předpisů, což také znamená lepší kvalitu větší efektivnost, transparentnost, menší invazivnost této legislativy, protože jenom tímto přístupem můžeme dosáhnout toho, aby evropská legislativa byla vnímána občany pozitivně. Jde o to, aby přinášela skutečně evropskou hodnotu. Chtěla bych využít této příležitosti, abych vyjádřila pochopení eh, pro to, co očekáváme od tohoto procesu. Také bychom chtěli demonstrovat, že parlament spolupracuje, chceme mít svůj podíl v těch jednání a chceme přispět k jejich dobrému výsledku. Děkuji vám. Děkuji, paní Hübner. Než dám slovo panu Karimovi, tak bych chtěl říct si, že tady máme v místnosti delegaci eh, italského senátu. Buďte srdečně vítáni na této schůzi. Bienvenuti, to je jediné slovo, které mě v této souvislosti napadá. A druhá poznámka, pozvali jsme a pokusíme se Eh, aby tady byl pan Timmans, také pana Ferhovstata jsme pozvali na toto slyšení. Bohužel to zatím nezvládli, to znamená, že budeme mít slyšení bez jejich přítomnosti. Tak, teď bych předal slovo panu Karimovi, který se hlásí. Pane předsedo, děkuji vám za to, že jste mi dal možnost teď něco říct. Děkuji také za e, ta úvodní slova, jak vám, tak e, paní e, Hibnerové. Chtěl bych ji poděkovat také za to, že mezi nás přišla jako předsedkyně příslušného výboru. Právě jste se dotkl něčeho, o čem já jsem chtěl také se zmínit, protože v době, kdy jsme hovořili o tom, to slyšení, tak jsme byli toho názoru, že pan Franz Timmermans a pan Verhofstadt se tady zúčastní, protože eh, zřejmě eh, má eh, velice významné významné stanovisko k této věci a myslím si, že jakákoliv diskuse, ke které dojde v této místnosti dnes bez těchto dvou pánů přítomných zde, E, není ani z poloviny diskuse. Zkrátka budeme hovořit sami se sebou. A co se týče transparentnosti, transparentnosti e, celého procesu, obávám se, že alespoň podle, podle mého názoru, ale myslím, že ten názor i mých kolegů, Eh, má, my máme mnoho eh, otázek, které je potřeba objasnit předtím, než se můžeme posunout k dalšímu stádiu, kdy budeme moci skutečně hovořit o samotné podstatě toho, o co jde. Čili co se týče toho dnešního slyšení, to, že tito dva pánové, kteří zcela určitě zastávají určitá stanoviska a o jednom z nich víme, jaké to stanovisko je, u toho druhého to není úplně jasné, Eh, zatím jsme s ním neměli ani eh, dostatečné eh, diskuse, ale myslím, že jsme v situaci, kdy potenciálně jim v podstatě dáme jakýsi fíkový list, protože v současné době vlastně stojí nazí, co se týče demokratického dohledu a demokratické ho, demokratické možnosti sledovat, co se děje. Jinými slovy, ten proces je velice neuspokojivý, vysoce neuspokojivý a v současné době dneska je navíc naprosto nepřijatelný. Já, když jsem přišel eh, do, eh, to, do této místnosti a doufal jsem, že oba tyto pánové tady budou sedět, tak aby nám vysvětlili své eh, stanovisko a abychom my jim mohli říct, co my si o tom vše myslíme, tak místo toho teď tady sedím, nemám absolutně žádnou možnost jinou, než eh, buď odejít eh, z, toho, z tohoto zasedání a pokud tyto dva pánové mezi nás nepřijdou a eh, neosloví nás s úctou, kterou si parlament zaslouží, pokud tedy tito pánové tady nebudou, tak toto slyšení by se nemělo konat a naše slyšení by jim nemělo dát k dispozici jakýsi fíkový list, který potom budou použít na paní Nibler. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já mohu naprosto navázat, co tady právě řekl kolega, protože i pro mě je to tady skutečně zvláštní postup, který nelze akceptovat. Ráda bych připomněla, že jsme se s tématem beta regulation zaobývali celé měsíce a paní Kaufmann byla autorkou zprávy, my jsme dodávali pozměňující návrhy, diskutovali jsme o tom, hlasovali jsme o této zprávě zde. A potom stejně tak jako řada kolegů a kolegyň jsme s velkým údivem zjistili, že tato zpráva vůbec se nedostala do pléna k hlasování, protože se říkalo, že tím pádem by vyjednávání s ohledem na interinstitucionální dohodu, o které se právě diskutuje, nějakým způsobem podkopávalo nebo každopádně že, to, že tedy tato zpráva bude zatím odložena. To je tedy skutečně velmi zvláštní postup a pochopila jsem, že dnes povedeme rozhovor s panem Versovstatem a panem Temrmancem. Myslela jsem si, že to aspoň budeme mít příležitost přednést to, co jsme tady vypracovali eh, celé dlouhé měsíce, jsme na tom pracovali a když se dozvídám, že to nebude možné, tak je to nepřijatelné. A Stejně tak jako kolega Karenc bych výslovně požádala o to, aby e, e, pakliže Verhofstadt vyjednává za parlament, tak aby laskavě také přišel na slyšení, e, jaké návrhy náš výbor má a podporuji absolutně to, co řekl kolega. Možná, že by možná pak mělo smysl rozhovor, který jsme chtěli vést dnes, nebo tu diskusi, kterou jsme měli vést dnes, odložit až ti, kteří tady měli být, budou skutečně přítomní. Děkuji. Uh, uh, Mrs. Regner, yes. Pani Regner. Ehm, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já se mohu jedině připojit. Jedná se o better regulation a to je příklad toho, jak se better regulation nemůže dělat, jak nemůže fungovat. To je skutečně horší regulace. Minimální by bylo, aby parlament, tento výbor, který je příslušným výborem, eh, samozřejmě taky AFKO by měl být napojen, mohu jen zopakovat to, co už řekli mý předřečníci – my jsme vyjednali zprávu, která je v definitivním eh, znění zde. A mohu jenom dodat ještě jednu věc. Eh, pakliže eh, tedy budeme vystaveni této výzvě, že ta zpráva je hotová a jiná zpráva, která má jiný název, se vyjednávala ve výboru IMCO, i když podobná témata, stejně tak jako zpráva paní Kaufmanové. A tato zpráva se dost, má dostat do pléna. Tedy já teď mám takový dojem, že better regulation nefunguje, že tady interinstitucionální dohoda se vyjednává, to je přece naprosto jasné, ale celá řada kompetencí, které náleží do příslušných výborů, tady není odpovídajícím způsobem pojednávána, protože se to zdržuje. To prostě nelze akceptovat a velice výslovně eh, bych vyzvala, ne vyhledala, ale vyzvala ty aktéry, aby přišli a odpovídajícím způsobem nám podali informace. Eh, Mrs. Hautala. Paní Hautala, děkuji, děkuji pane předsedo. Já plně souhlasím se svými kolegy eh, v této diskusi a myslím si, to, že pan Verhofstadt a místo předseda Timmermans eh, odmítli sem přijít, to je eh, skutečně eh, projev arogance a určitě to není příklad dobré interakce mezi institucemi a dobré legislativní práce. Myslím si, že bychom jim skutečně měli vzkázat, že my naprosto odmítáme to je ten jejich postoj, kdy odmítají se s námi sejít. My jsme pozvali hosty a Ehm, myslela jsem, že budeme mít skutečně velice e, dobrou výměnu názoru, která se týká toho, čemu říkáme better regulation, nebude lepší regulace. pan Bosset, já jsem pouze chtěla podpořit e, to, co řekli mi kolegové, e, myslím, pan Verhofstadt má vždycky plnou pusu toho, jak důležitá je transparentnost a je zodpovědný taky za toto jednání o interinstitucionální dohodě. A přitom e, jenom asi jedno procento poslanců ví, co vlastně dojednal. Vlastně nemá ani mandát příslušný, protože nikdy s námi nemluvil, takže ani nevíme, co říká za nás jménem našeho parlamentu. Takže e, já si myslím, že skutečně je ostudné, jak se tyto věci e, vyvíjejí. Myslím si, že to zcela určitě není demokratické. Uh, I basically agree with já uh, souhlasím uh, s tím, co bylo zatím řečeno, přesto si myslím, že nejsme tady pouze mezi sebou, máme tady také hosty, kteří si připravili příspěvky na naše slyšení, například pana eh, Williama Robinsona, který je z Ústavu pro právní studie v Londýně, takže buď se dohodneme, tak jak bylo navrženo, že eh, odložíme celé toto slyšení a nebo můžeme si vyslechnout eh, své hosty, alespoň hosta z Londýna, eh, který může přednést svoji prezentaci a potom můžeme tedy hlasovat o tom, jestli zbytek slyšení odložíme. <clears throat> Co si myslíte o tom vy, pan Karim? Děkuji, děkuji, pane předsedo. Jsem Eh, vděčný kolegyně Hautala za to, co eh, řekla. Eh, já bych byl rád, kdyby se o tom hlasovalo ještě předtím, než pokročíme k dalšímu stádiu. To znamená, náš host by měl hovořit od 15.10 do 15.25, čili on by mohl přednést svoji prezentaci a předtím ještě než zahájíme jakýkoliv dialog po jeho prezentaci, nebo poku, dokud se ho nebude, místo toho, abychom se optali nějaké dotazy, tak budeme hlasovat. Já si myslím, že to je známka eh, naší úcty k tomu, eh, že pan Robinson eh, pochopitelně musel sem přijet, udělal si velkou práci s tím, aby nám pomohl s celým tímto procesem. A pokud to udělá v nepřítomnosti těch dvou pánů, o kterých jsme hovořili. Toto je eh, ale jeho parlament, je to parlament evropských občanů a proto si myslím, že by bylo dobré, kdyby teď svoji prezentaci přednesl, ale měli bychom o tom hlasovat, pane předsedo. Já bych eh, jenom chtěl eh, říci, že pan Verhofstadt měl nějaký problém se svým programem dnes a Eh, oznámil to na konferenci eh, předsedu výborů, takže eh, možná bych měl říci jasně, že nešlo snad o odmítnutí z jeho strany. Zkrátka řekl, že má nějaký problém s programem. Já jsem proto, abychom hlasovali o odložení tedy tohoto e, slyšení to znamená až na den, kdy tito dva pánové si najdou čas. To je váš návrh, rozumím tomu dobře? Takže vy e, navrhujete, abychom nejprve si vyslechli pana Robinsona a potom hlasovali? Ne, já si myslím, že bychom měli nejprve hlasovat, potom si poslechneme prezentaci pana Robinsona a potom skončíme naše, naše e, slyšení. Takže kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Je to jasné. Takže po tomto hlasování eh, bych teď rád dal slovo panu Williamu Robinsonovi, eh, kterého jsem již eh, představil, takže máte, prosím, slovo. Děkuji, děkuji. Jsem velice vděčný za to, že mám možnost tady promluvit na toto téma. Eh, já mohu pouze opakovat to, co řekla paní Hybnerová, protože to je, a to, že to je velice důležité pro celou Evropskou unii a že je potřeba k tomu přistupovat velice seriózně. Já už nějakou dobu navrhuji, aby instituce, které se týkají, eh, který se týká celý tento proces, by se měly znovu zamyslet nad <clears throat> přístupem k tomu celému regulačnímu procesu Čekal jsem eh, na tuto meziinstitucionální dohodu s velkým zájmem. <clears throat> Říkal jsem si, že tentokrát jsou věci jiné. Ale ten text, který předložila komise, vlastně není zase až tak úplně odlišný od toho, co jsme měli v roce 2003, eh, kde jsme měli tedy dohodu o lepších eh, vytváření zákonů tak, důle, tak odlišné to opravdu není. Čili já bych řekl, že eh, skutečně ten návrh komise je promarněná příležitost. Potřebujeme přístup, který bude daleko odvážnější. Eh, myslím si, že se jedná o tři prvky, které je potřeba do toho přístupu zahrnout. Je jasné, že legislativní orgán by měl jak, být jakýmsi vlastníkem evropského práva. Dále potom eh, ty všechny instituce, které se, které se týkají eh, eh, který se týká tento legislativní proces, by měli tuto regulaci mít takovou, aby odpovídala účelu, aby byla komplexní a také přístupná. A myslím si, že by také bylo dobré, kdybychom měli nějaký společný dohled nad tím vším. Ke všem těmto bodům se ještě vrátím. Evropská unie je demokratický systém, eh, je to, eh, tady platí, platí pra, eh, stát práva, můžeme říci, a zdá se mi zcela jasné, že v takovémto systému legislativní orgán sám, to znamená rada a parlament by měli vytvářet ta základní pravidla pro veškerou regulaci, pochopitelně v souhlasu s komisí. Jestliže se podíváme na text, eh, který předložila komise, tak tady eh, vidíme takové odstíny toho technokratického starého myšlení, kdy všechno v minulosti bylo velice technické a komise vlastně přesně měla všechno ve svých rukou. Teď eh, od tohoto technokratického přístupu se vzdalujeme, jedná se o parlamentní systém, je to systém demokratický, Um, já jsem si všimla například při tom hodnocení dopadu, uh, že komise říká, nechte to na nás, my víme, jakým způsobem provádět toto hodnocení. Rada a parlament by měla využívat náš model, ale tak by to být nemělo, to si nemyslím. Uh, co se týče simplifikace, komise opět říká, my máme program simplifikace eh, a parlament a rada by měli používat tento náš přístup jako základ pro svou práci. Já si nemyslím, že tomu tak je. Myslím, že ten legislativní orgán by měl říci, jaký program zjednodušení nebo simplifikace si přejí. Jinými slovy, ten eh, legislativní orgán by skutečně měl eh, mít vůči úlohu v tom všem a měli by vytvořit všechny ty základní kameny. E, ty základní kameny by pochopitelně měly obsahovat určité technické nebo odborné e, e, aspekty. Pochopitelně, že ty věci jsou velice složité, ale na druhé straně je tady celá řada technických nebo odborných věcí, kdy společné dohody a ty základní kameny by mohly fungovat daleko lépe. Eh, je to například eh, dopad, eh, hodnocení dopadu, různá pravidla týkající se rozšiřování informací o evropských zákonech, aktualizace evropských zákonů a tak dále. Těch věcí je celá řada. Pochopitelně tato základní pravidla by se měla, by měla být aplikována také na všechny akty, které vypracovává komise. Současný rámec té evropské regulace je vlastně takový pelmel pelmel, ve kterém jsou velké díry. Pravidla se objevují v různých textech, některé jsou přímo ve smlouvě, některé jsou v nařízeních, například to nařízení pro výpočet časových limitů Eh, existují jednací řády. Všechny tři instituce mají určité jednací řád, které opět je relevantní pro celý tento proces. Existují dohody interinstitucionální, eh, pak jsou také společná prohlášení, eh, existuje také rámcová dohoda, existuje celá řada manuálů, celá řada instrukcí, některé jsou veřejně přístupné, některé ne. Um, Komise teď eh, přijala eh, nové návody nebo nové instrukce eh, na lepší, o lepší regulaci. Myslím si, že by to měly být společné instrukce i ostatních institucích. Hovoří se tady o inteligentní regulaci, o jednodušší regulaci, ale myslím si, že pokud budeme mít lepší vypracovávání zákonu, tak potom to automaticky bude mít eh, dopad i na kvalitu eh, samotné regulace. Kdo ví přesně, co všechny ty různé programy, které existují, obsahují. Eh, kromě toho je tady obrovské množství nejrůznějších sdělení ze strany komisy. Podívejte se například na webovou stránku komise. Tam uvidíte, kolik jich tam je a to není úplně kompletní Eh, vlastně eh, nikdy nevím, jestli ta sdělení eh, jsou platná vedle sebe, nebo některá vlastně odstraňují ta minulá. Čili nevíme opravdu, jak to je. Kromě těchto sdělení komise existují také různé pracovní dokumenty, jejichž výhoda je to, že nemusí být překládány, ale pokud nejsou přeloženy, tak pochopitelně nejsou přístupné ve všech jazycích Evropské unie. Myslím si, že mnoha těchto, mnoho z těchto pravidel je strašně zastarala, jak řekla paní Hibnerová. Eh, eh, už v roce 2003 jsme hovořili o lepší regulaci, ale v té době Evropa byla úplně jiná. Eh, ta předcházející pravidla pochází z roku 1994. V roce 2002 Eh, jsme eh, měli eh, podobná, podobné programy týkající se lepší regulace. Kromě toho také máme pravidla o tom, jak by se měly navrhovat zprávy. To už jsou věci z roku 1988. Je, 1998 eh, je možné, že ta pravidla z roku 1998 odpovídají současným potřebám. V žádném případě tomu tak není. Podívejte se na, ta, eh, na ty nové návrhy eh, komise týkající se lepší regulace. Tady máme celou řadu návrhů, které se týkají přesně toho, jakým způsobem by měly být navrhovány nové dokumenty. To je další věc, kterou je potřeba zvažovat. Eh, existuje celá řada příkladů eh, v návrhu komise, které se týkají eh, například monitorování, od jak zabránit neproporcionálním nákladům a další a další. Ale nic z toho se neobjevuje v těch nových pravidlech. Takže já bych navrhl to, že nejen to, co teď máme, je zastaralé, ale je to řekla předtím. Ale myslím si, že důležité je, aby byly, aby byly vhodné pro svůj účel. Myslím si, že proto potřebujeme nový přístup, potřebujeme, aby všechna ta pravidla byla na jednom místě. Legislativ, legislativní orgán eh, v souladu eh, s komisí by měli vytvářet ty základní kameny evropské eh, legislativy a také mezi institucionálních dohod potom, potom bychom mohli mít Eh, texty, které jsou podružné, jakoby, které by potom mohly se promítnout pro, také do těch různých manuálů a podobně. Myslím si, že výhody takového systému by byly jasné. Eh, první věc je transparentnost, ale všichni ti, kteří eh, se účastní tohoto legislativního procesu, by potom přesně chápali, jaká je jejich role na základě těch práv. Evropský systém eh, je založen na pravidlech, protože v legislativním procesu je mnoho aktérů eh, zastupují tři instituce, pocházejí z různých eh, prostředí a také různé instituce reagují na některé věci v různém čase kromě toho tyto věci jsou věci specializované. Myslím si, že je, také je nedostatečné množství školení v legislativních věcech. Já to vím, že sám jsem některá tato školení vedl, ale vím, že i někteří, kteří jsou odborníci na určitou legislativu, tak většinou jsou to specialisté, které například jsou odborníci na uh, hodnocení dopadu, ale vůbec nevědí nic o tom, jakým způsobem prochází eh, v různých stádiích návrh uh, nového dokumentu a tak dále. Čili uh, bylo by dobré mít jakýsi přehled všech pravidel, která se eh, těchto procesů týkají. Myslím si, že samotný proces a také ti lidé, kteří jsou zúčastní, eh, ti všichni měli mít eh, možnost přístupu k těmto věcem s vysokou mírou transparentnosti. Měli by vědět, jaká jsou všechna pravidla, která se eh, týkají těchto věcí. Jury v červnu letošního roku prohlásilo, že velká část programu komise vám nedávají jasnou eh, transparentnost týkající se vlastního cíle daného opatření a proto by bylo lepší, kdybychom tyto věci kombinovali. Eh, ombudsman ostatně eh, řekl eh, něco podobného. Evropští občané, evropské firmy a organizace by měly mm, být schopni eh, eh, sledovat všechna stádia tohoto procesu a měli také by vědět, jakým způsobem legislativci dospěli k danému závěru. Eh, tito lidé mají povinnost legislativní proces vést co nejotevřeněji, tak aby se těšil veřejnému, veřejné důvěře. Čili to jsou pravidla, která by měla platit ve všech třech institucích. Jenom tak můžeme dosáhnout skutečně větší důvěry ze strany našich občanů, ze strany veřejnosti. Myslím si, že nestačí pouze přijmout eh, nějaká základní pravidla, když ta pravidla mohou být dobrá. Celá řada akademiků e, hovoří o tom, že už teď je příliš mnoho evropských pravidel týkajících se regulačního procesu. A eh, zůstává ale problém, problém kvality těchto věcí. E, Jeden ze závěrů, ke kterému dospívají, je ten, že tato pravidla nejsou aplikována konsistentním způsobem v praxi. Proto bych navrhl, že eh, by měl vzniknout, že by měl vzniknout nějaký orgán, společný orgán, eh, který eh, by dohlížel na tato pravidla, možná, že by také mohl nějakým způsobem strukturovat ten mechanismus, který existuje, protože už existuje společný mechanismus, například trialog to všechno by souviselo s kodifikací a také s recastingem eh, také by dohlíželi na eh, publikování evropských eh, zákonů a evropských právních předpisů. Já tedy říkám, že bychom se měli pokusit racionalizovat všechny tyto postupy a používat k tomu nějakého společného formátu. Pro mě by, podle mě by to byl daleko lepší přístup, než eh, ta možnost ad hoc, eh, vytváření ad hoc panelu, což navrhuje komise ve svém návrhu. Eh, hovořili o to dohodě o lepší regulaci. Tady bych chtěl upozornit Abelima Heath Robinsona, daleko významnějšího Belema Robinsona, Toto je jeho eh, obrázek a to mi připomíná trošičku ten legislativní proces. Vidíte, že tady je obrovské množství pracovníků, kteří všichni dělají něco jiného, všichni se snaží nějakým způsobem přemostit tu, eh, ten prostor mezi těmi dvěma pilíři. Nevím, jestli to dobře vidíte, ale tady vidíte, že tady, jsou, tady je ten nový oblouk, to je, ten, to je ta komise, která se snaží na to na všechno dát ten jeden velký oblouk Myslím si, že když se podíváme na tento obrázek, že efektivní koordinace všech snah, všech těch pracovníků v tomto procesu je naprosto zásadní, pokud chceme tu konstrukci skutečně vybudovat, a, a aby mohla stát na pevných základech. Je potřeba tedy mít e, určitou množinu těch základních pravidel, které se týkají těch odborných stránek, ale to by nestačilo. Ale Evrop, legislativní proces bude vždycky velice složitý, eh, vždycky eh, bude doprovázen také velice obtížným politickým procesem, ale ta základní, ta odborná pravidla by měla být taková, aby jim všichni rozuměli aby věděli, kde je najít. Takže já si myslím, že místo toho, abychom propásli příležitost, že naopak máme skvělou příležitost, abychom přijali skutečně dokument, který bude komplexní a který bude tuto otázku lepší regulace řešit. Thank you very much. Děkuji, pane Robinsne. Než ukončím slyšení, tak se chci zeptat, zda někdo z poslanců, třeba vás, se chce na něco zeptat. Paní Niebler. Děkuji, pane předsedo. Nemám otázku, ale chtěla bych poděkovat za to zajímavou přednášku a chtěla bych říct, že na pozadí těchto informací mě ještě víc mrzí, že tu není ani pan Timmermans, ani pan Verhofstadt, že by měli slyšet uh, Eh, to, co tady bylo řečeno a měli by na to reagovat. Děkuji za vaše kritické stanovisko. Myslím, že je to smělé vykročení směrem k našim dalším aktivitám. Děkuji. Pan Karim. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat panu Robinsonovi za naprosté pochopení pro situaci. Chtěl bych se vám Chtěl bych se mu omluvit, eh, zřejmě čekal, že diskuse bude širší, než bude, ale doufám, že se k tomu dostaneme ještě později, kdy komise a pan Verhofstadt budou mít šanci si poslechnout z první ruky to, co jsme slyšeli my dnes a pak povedou podrobný dialog. Ehm, ten eh, návrh, eh, který jsem předložil, snad nikomu nespůsobí obtíže. Děkuji. Já bych se chtěl připojit k tomu, co řekl pan Karim. Chtěl bych eh, se omluvit za to, jak to dnešní slyšení probíhalo. Chtěl bych vám, pane Robinsne, ještě jednou poděkovat za to, že jste přišel do našich řad a s laskavým svolením paní Hübnerové bych ukončil slyšení. Dear colleagues, I just want to... Milí kolegové, chtěl bych říct, že budeme pokračovat v zasedání výboru Jury za malou chvíli.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

Yes. So, uh, dear colleagues... Eh, milí kolegové, budeme nyní pokračovat. Ehm, bod číslo 16, výměna názoru s delegací, která navštívila Ouheimu úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu v Alicante. Slovo dostane kolega Zvěvka. Děkuji. Podělit se s Państwem. Eh, Chtěl bych se s kolegyněmi a s kolegyně, s kolegy podělit o své dojmy. Byla tady delegace našeho výboru. My jsme se tedy odebrali do Alicante, týkalo se to harmonizace vnitřního trhu paní Komodini a paní Honibol. Rovněž eh, stejně jako já jsme tedy odjeli do Alicante, tato Studijní cesta byla nesmírně zajímavá, protože byl pro nás připraven velmi zajímavý program a měli jsme také možnost velice bedlivě se zaobírat problematikou a výzvami harmonizačního úřadu. Rovněž jsme získali náhled do práce harmonizačního úřadu a na ní bych se rád obrátil na pana předsedu a vážený sekretariát s prozbou. A sice mě, velice by mě potěšilo, kdybychom s panem, Antonio, s panem Antoniem Campinosem, což je vedoucí reprezentativní osoba, kdybychom mohli s ním hovořit má na starosti eh, až do roku 2020 naši strategii a jsem přesvědčen o tom, že pro všechny členy našeho výboru by bylo užitečné, kdybychom se zaobírali touto problematikou. Měli jsme také rozhovor k finančním záležitostem. To v případě tohoto úřadu je velice zajímavé neboť to je jediný úřad Evropské unie, kde existují finanční přebytky. To samozřejmě souvisí se zprávou značek. Tento problém eh, jsme už pojednávali. Nebyla to žádná jednoduchá otázka, protože zde platí příslušné úpravy. Přece jenom se však domnívám, že tento finanční přebytek a jeho čerpání by mohlo být upraveno novým způsobem. Nikoli v kanceláře v jednotlivých členských státech by měly být odpovědné za vydávání těchto prostředků, nejbrž by tady mohl existovat nějaký společný plán pro tyto výdaje který by samozřejmě měl být dohlížen a koordinovan ze strany onoho koordinačního úřadu. Co bylo obzvláště zajímavé, to byl zaprvé tedy Alicante je nádherné místo, je to okouzlující město, které je nádherně položeno a sídlo harmonizačního úřadu se nachází eh, bezprostředně u středozemního moře, takže při zvládání nejobtížnějších úloh eh, lze mm, se kochat tím krásným výhledem, ale to byla jenom taková okrajová poznámka. Co je důležité, nové budovy, které byly využívány od minulého roku, vedly k tomu, že lze tam mít personál ze všech zemí a co bylo také důležité, že tam existují velice moderní servery umožňující shromažďování veškerých údajů a pracovat s nimi. Rovněž spojení s jednotlivými členskými státy EU, jakož i se třetími zeměmi, E, při kontrole určitých administrativních záležitostí a registračních záležitostí e, bylo velice užitečné. Měli jsme možnost vidět, jak něco takového funguje. Jedna spolupracovnice nám předvedla, e, nebo simulovala, promiňte, registraci jedné značky. Bylo to značkové zboží, jedno nebo dva, a před našima očima nám ukazovala, jak ta registrace krok po kroku probíhá tomu je zapotřebí veliké odborné znalosti. Ovšem ještě důležitější je skutečnost, že pracovníci, kteří pracují s těmito nástroji, mají možnost sledovat v mnoha místnostech to, co se právě teď odehrává. Jak, online, jak vypadá eh, registrační proces online? A to je jistě velice užitečné. Mm, také jsme měli velice zajímavé rozhovory o tom, jak do budoucna, i když to samozřejmě byly obecné rozpravy, Dokonce bych řekl, že již ten první rozhovor prvního večera vedl k tomu, že jsme měli velice emocionální výměnu názoru s vedoucími pracovníky harmonizačního úřadu, ale to bylo velice mm, dobré pro další průběh naší návštěvy. Já jsem přesvědčen o tom, že systém automatická výměna zkušeností a názoru s harmonizačním úřadem buď při obdobných příležitostech, jako třeba byla návštěva naší delegace nebo na základě pozvání zástupců harmonizačního úřadu sem k nám, by mohly být užitečné, neboť se domnívám, že vzájemná informovanost o tom, jak vypadá například naše práce, může být také užitečná pro harmonizační úřad. Jak už jsem řekl, delegace na návštěva byla velice důležitá. Jsem velice vděčný za to, že jsem měl možnost se zúčastnit. Děkuji. Chce paní Hannibal k tomu něco, prosím, dodat? Jenom velice stručně Pan Zvěvka, myslím, že nám poskytl velice obsáhlý a podrobný obrázek o tom, jak to bylo. Nám se tam všem velice líbilo. Je to opravdu krásné místo. Já pracuji v kanceláři, která také má vyhlídku na Temži. Kdysi jsem pracovala v kanceláři a opravdu taková místa jsou krásná. Byla to velice zajímavá návštěva vidět, jak to tam funguje tam je ohromné množství práce, které kolegové odvádějí v různých odděleních. Když eh, jsme o tom hovořili, tak jsme si původně nepředstavovali, jak toho je, jak efektivně kolegové pracují. Mají velice dobře zorganizovanou práci, to se nám líbilo a dělají věci, které mě by mm, stresovaly. Je tam v každé místnosti monitor, kde se ukazuje čemu, co nedávno dokončili, co je ještě v běhu, co se řeší. To znamená, že každý přesně ví, co se děje, co se bude dít, co se dálo, takže to může na člověka působit i stresovým dojmem. Ale z diskusí a z té zprávy, která vznikla, vím, že Campinos by rád přijel sem a hovořil o práci výboru. To by možná bylo užitečné, kdyby se nám podařilo najít nějaký termín, protože tady jsou důležité věci, které se tu odehrávají. Měli bychom tedy najít čas na takové setkání, doporučovala bych to. A jsou věci, které se budou objevovat, které se budou eh, týkat duševního vlastnictví v Evropské unii. Myslím, že bychom s nimi opravdu měli diskutovat, takže doporučuji, navrhuji, abychom takovou návštěvu zorganizovali. Go. Ano, já s tím souhlasím. Já jsem tam byl v loňském roce, kdy se slavilo 20. výročí eh, založení eh, eh, OHIMu a myslím si, že OHIM je skutečně mimořádně úspěšný evropský projekt, je to úspěch evropské spolupráce. Kromě toho existuje ještě jeden důvod, proč bychom měli pozvat pana Campíňo na e, tento výbor nedávno dokončit ten balíček o obchodních značkách a myslím si, že by bylo zajímavé si vyslechnout jeho názory týkající se implementace tohoto nového balíčku, této nové e, e, této nových předpisů. Takže myslím, že to je skutečně dobrý nápad ho pozvat na zasedání našeho výboru. Děkuji. Děkuji za eh, tuto výměnu eh, názoru. Myslím si, že můžeme pokročit k bodu 17. Eh, to je bod, který se týká delegace do Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD. Paní Regner byla jedna z účastnic, také pan Dirand je tady. Oba dva by mohli nám k tomu něco říct. Paní Regnerová. Děkuji mnohokrát. Samozřejmě Samozřejmě tato návštěva OECD byla velice zajímavá. Přišli jsme také v zajímavý okamžik, protože témata, o něž se jednalo, byla šíře pojata corporate governance, společ, právo společností a e, zejména také to téma ženy v představenstech. A odpoledne jsme hovořili o prosazování IPR tak se to řekne německy, praví paní poslankyně, e, autorské právo taky. A podle mého názoru to byl skutečně nejužitečnější rozhovor, zejména s paní Angelo Gurila, Guria, pardon, e, protože ten rozhovor se konal v předvečer bezprostředně e, předtím, než jsme potom se dozvěděli v novinách o G20, o přijetí zásad eh, zpravodaj eh, informací z jednotlivých států a vlastně pan Guria to vše velice jasně načetl už předvečer. A, eh, a vlastně to souvisí s prací v našem Evropském parlamentu, zejména co se týče směrnice akcionářských práv, Eh, to má význam pro naši práci, kterou se zaobíráme eh, v souvislosti s corporate governance a s právem společností. Eh, já bych nechtěla připomenout jenom pana Guriu, protože jsme se setkali s různými jinými vědci a zástupci OECD, ale ráda bych vyzdvihla jeden obraz, který mi zůstal v paměti, a sice struktury vlastnické, majetkové. Je, existují země, v níž hlavními akcionáři ve velkém podílu mají, ve velké většině mají podíly, ale stále se stává běžnějším, že podniky eh, mají rozprostřeny podíly v nejrůznějších oblastech, například do penzijních fondů. Chtějí prostě rozstýlit to riziko a to celé má samozřejmě dopad na všechna pravidla, která my dáváme těmto podnikům. Do jaké míry tedy eh, odpovědnost podniků je skutečně eh, prosazována. Mm, to má také velký význam na ty nové mm, finanční zprávy. Eh, o těch věcech se taky rozhoduje tady a proto návrhy OECD byly nesmírně informativní, nesmírně významné také ty výzkumné práce. Diskutovali jsme dokonce i o tom, jak závazné a více závazné to má vše být. Také jsme vedli rozhovor s jednou z vedoucích výzkumnic OECD v souvislosti s tématem ženy v představenstvech. Tady OECD se velice angažuje a proto také návrh této zástupkyně, protože ten rozhovor byl tak zajímavý, a sice, abychom jí pozvali, tuto zástupkyni, z titulu toho, že příští týden lucemburské předsednictví uspořádává v Lucemburku velkou konferenci a téma ze strany rady bychom chtěli ještě více prostě protlačit především co se týče otázek ústním zodpovězení, které chceme vznést v plénu. A proto by bylo dobré, nejenom udržet toto téma, ale dále na něj vyvíjet tlak ze strany Evropského parlamentu tak, abychom dostávali i další informace, jak s tím OECD nakládá. A možná, že pan Durand by k tomu ještě něco říci k těm dalším jednáním, ale souhrně můžeme říci, eh, že jednání, která jsme měli s OECD, která podle mého názoru se stává stále zajímavější, protože má narůstající hospodářský i politický význam, zejména co se týče účasti na G20, nelze podceňovat. A jistě pro nás bylo velmi důležité tam být. Monsieur Duchamp. Euh, monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo. Co bych mohl dodat? E, k tomu, jak jasně a vyčerpávajícím způsobem to právě učinila kolegyně Regnerová. Pravdou je, že to bylo skutečně zajímavé setkání. Od ráno jsme se sešli. E, byli jsme seznámeni s celou řadou analýz jednotlivých podniků, různých podniků v různých členských státech a to nám trochu pomohlo, abychom věděli, co se děje v USA e, a to, co několik let později dorazilo do Evropy už to tady zaznělo, ale třeba je opravdu třeba si uvědomit tu roli těch prostředníků, a sice mezi akcionáři. E, to znamená, že vize e, zprávy e, těchto věcí a jejich řízení nabývá na významu a na, bude nabývat na významu zejména v příštích rocech, protože tyto prostředníci mají potřebu být také odměňováni. A no, je to spíše uspokoj, uspokojující uspokojící. Promiňte, bylo nám řečeno, eh, že eh, tito eh, prostředníci finanční mají nikoli zanedbatelné marže. A tato podmínka fungování alespoň v USA v podnicích, včetně malých a středně velkých podniků, které mají daleko významnější pozici v USA, protože jsou minimálně zastoupeni v 8, z 80% v soukromých fondech, zatímco v Evropě je to spíše obráceně. Čili bylo důležité se to dovědět. Bylo velice důležité také v předvečer se dozvědět o té diverzitě eh, řízení a tajemník, generální tajemník eh, nám předvedl takovou, já bych to označil jako show, Eh, zasedání trvalo dvakrát eh, více času, než se původně plánovalo. To, co bylo zajímavé, že on řekl, že opravdu potřebuje podporu Evropského parlamentu, zejména v souvislosti s tím setkávání G20 pro OECD. Má parlament opravdovou roli? Využijme to. Ostatně, co se týče otázky práv akcionářů finanční a daňové transparentnosti, Diskutovali jsme s nimi i tato témata, protože oni mají daleko širší vizi, než občas máme my. Včera bylo to významné setkání bankovada, který tam byl. Byli jsme ve třech. Um, no, jestli, že je se nemýlím, byli jste čtyři, byla tam ještě Konstantin. Ježíš, to se omlouvám. Moc se omlouvám ale než dorazí, eh, myslím si, že teď bychom, ale zůstaneme ve třech, protože já se musím vrátit hlasovat na jiný výbor, pardon. Eh. Děkuji. Myslím si, že nikdo nechce se k tomu vyjádřit, takže můžeme uzavřít tento bod. Máme už pouze jeden bod a to je kontrola aktů přenesené pravomoci a prováděcích opatření. Eh, Eh, k tomu by měl eh, se vyjádřit pan Sisokonus, ten tady bohužel není, ale eh, je jasné z jeho zprávy, že neexistují žádné problémy ani s jedním z těchto aktů, ať je to nařízení komisem 1126 roku 2008 Eh, to se týká účetních standardů eh, v souladu s nařízením 1606 lomeno 2002. A eh, druhý potom dokument je nařízení komise, které mění nařízení 1126 z roku 2008 a přijímá některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením 1606 lomeno 2002. E, to se tedy týká těch mezinárodních účetních standardů 27. Byl bych velice rád, kdybyste to tedy vzali na vědomí a tím bychom mohli považovat tento bod za projednaný. Pokud máte nějaké dotazy, tak pochopitelně bychom to museli po odložit na nějaké další zasedání. Čili nikdo žádné dotazy nemá. V tom případě jsme se skutečně dostali na konec dnešního programu. Všem bych vám chtěl poděkovat za vaši účast. Další Zasedání našeho výboru bude ve čtvrtek 12. listopadu v Bruselu. Děkuji. Bye bye.